Dear colleagues, it is... Uh, Drazí kolegové, je čas zahájit naše zasedání, že tu již máme místo místopředsedu komise, pana Ševčoviče. Myslím, že všichni eh, členové výboru si přejí ho vyslechnout a pak s ním eh, vést rozpravu, rozpravu takže myslím, že je na čase, abychom eh, započali. A e, nezbývá než říci, že k prvnímu bodu, pokud nejsou žádné výhrady, můžeme považovat e, pořad jednání za schválený. K druhému bodu, tedy připomínám, že máme tlumočení ve 20 e, jazycích a jinak celá složka k tomuto zasedání je k dispozici prostřednictvím aplikace e-meeting elektronicky a zasedání je streamováno přes webové rozhraní. Dále, pokud jde o doporučení koordinátorů, ta byla dána k dispozici v elektronické podobě, pokud nejsou žádné námitky, mohou, eh, jsou považovány za schválené. A čtvrtý bod. Tady musím tedy eh, odkázat eh, k zprávě o pokračujícím jednání. Měli jsme další trialog o nových potravinách a Měli jsme velmi silnou výměnu názorů s komisí a radou, to zejména ke dvou bodům, v kterých ještě nebyla schoda, a to byla ohledně eh, delegovaných aktů, protože my jsme zatím stále neústupní, pokud jde o tento bod. A další bod se týkal klonování, kde tedy postoje rady není totožný jako náš, my jsme eh, žádali změnu některých článků rada. Nám chce nabídnout eh, úvodní ustanovení. Ale alespoň máme definitivní návrh možné dohody s radou a pak čekáme teď na jejich reakci. Reakce rady se očekává koncem tohoto týdne doufám, že pak budeme moci zajít, začít eh, diskutovat o pátém bodu, což je výměna eh, názorů s místopředsedou Ševčovičem v kontextu dialogu, strukturovaného dialogu s komisí. Jak je dobrým zvykem, dávám bez dalších průtahů slovo panu místopředsedovi, který zodpovídá za energetickou unii a poté přejdeme k eh, diskuzi, k výměně názorů. Máme eminentní zájem o některé z bodů eh, vaší agendy a eh, se zájmem sledujeme jednání v předstihu o konference COP21 v Paříži v prosinci a máme opravdu velký zájem dovědět se o to, jaké jsou priority, jak se vyvíjí jednání a také ohledně dalších eh, složek týkajících se vašeho portfolia, jako je například dekarbonizace a další. A členové výboru i další chtějí se dovědět také něco nového o pracovním programu pro rok 2015 a pracovním programu 2016, na kterém se máme bavit eh, s komisí v blízké budoucnosti. A nyní vám dávám na 15 minut slovo, abyste vysvětlil, jaké jsou vaše priority a jaké jsou hlavní body, které před námi stojí. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo a a poslanci a poslankyně výboru Envy, drazí přátelé. Dívám se do své um, agendy, kdy, kdy jsme se tedy setkali naposledy. Nebylo to zas uh, tak dávno. Méně než čtyři měsíce od té doby uh, již uplynuly a tehdy jsem vám eh, představoval vizi ambiciozní energetické unie, bavili jsme se o tom, proč je tak důležité přinést Evropanům eh, cenově dostupné, bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné zdroje energie a bylo mi s nesmírným potěšením naslouchat vám a vašim eh, myšlenkám a podnětům s tím, že mnohé z nich se promítly do závěrečného návrhu publikace o energetické unii, toho sdělení, Eh, z konce února. A právě toto eh, eh, sdělení tedy promítlo tuto vizi do konkrétní strategie. Krátce po této prezentaci byla tato strategie schválena i radou, ehm, což přivítali i mnohé skupiny Evropského parlamentu a jistě to bylo dobrou zprávou i pro občany a, hlavní aktéry. Ovšem, toto jsou pouze první kroky významného, řekl bych přímo rozhodujícího procesu. Nastal čas, abychom sklidili ovoce v podobě skutečných eh, eh, abychom plodů, tedy abychom přešli od slov k činům. A dnes ráno jsem oznámil další stěžejní fázi implementace prostřednictvím série konkrétních opatření na politické, diplomatické a legislativní úrovni. A stejně jako u předchozí fáze vás mohu ujistit, že se bude jednat o společné úsilí, eh, které si vezmou za své všichni komisaři a eh, budou fungovat tedy v rámci rodiny pro energetickou unii. A to v těsné spolupráci s Evropským parlamentem. Potřebujeme eh, opravdu kolektivní silný přístup. Potřebujeme, aby tento přístup pokračoval i nadále, protože až dosud byl úspěšný. Dovolte mi projít ty eh, tři hlavní linie. Jednak je zřejmé, že potřebujeme přiblížit eh, energetickou unii členským státům, národním parlamentům, obcím a jejich starostům, studentům, spotřebitelům. A právě k tomu má sloužit eh, turné energetické unie, které jsem dnes vyhlásil, abychom přímo v terénu, přímo na místě vysvětlili, že je to trojí výhra, která je ve prospěch spotřebitelů, hospodářství i životního prostředí. Ale kromě toho by nám to mělo dát příležitost bavit se s občany a politickými hráči o tom, co Evropská energetická unie znamená pro každou, eh, každý jednotlivý stát. A hodlám tyto návštěvy zemí spojit ještě s hledáním eh, nejlepších postupů, abychom eh, skutečně zjistili, jak realizovat tuto eh, energetickou transformaci, kterou Evropa potřebuje, aby ve spolupráci se, se tak dělo ve spolupráci se všemi investory, starosty a hráči občanské společnosti. Ty naše cíle musí být viditelnější a e, s tím, že energetická unie umožní národním vládám také e, dát k dispozici vlastní názory, vlastní hodnocení a e, přijít s vlastními, zmínit vlastní výzvy a příležitosti v oblasti energetiky a klimatu. A já jsem přesvědčen, že to povede k aktualizovaným složkám pro jednotlivé státy, spolu s některými doporučeními. Až bude tento proces dotažen, tak tyto složky budou zveřejněny a budou součástí eh, prvního projevu o eh, stavu energetické unie eh, s tím, že potřebujeme robustní, dynamický, integrovaný a inkluzivní systém energetické zprávy pro celou Unii, aby se energetická unie stala mocným nástrojem k vyhodnocování postupu, a to nejenom na národní úrovni, jak už jsem to vysvětlil, ale také na úrovni regionální a evropské. Tento nástroj nebude připraven někde v izolaci v Bruselu stranou těch reálných eh, výzev, ale aby byl úspěšný, potřebuje eh, být přispojen, přispojen přímo členskými státy a aktéry v terénu, ať už jsou to podnikatelé, sociální partneři, starostové a další. A e, proto již nyní chci s nimi e, vytvořit a navázat intenzivní dialog. Tento systém zprávy posílí ucelenost energetických kroků, koordinace a monitorování ze strany členských států. A abychom napomohli celému tomuto procesu, tak kromě toho také sladíme různou, eh, různé druhy oznamovací povinnosti. V tuto chvíli jich je celkem 200. To znamená, že členské státy musí eh, komisi předkládat 200 různých zpráv. Proto bychom ten systém chtěli změnit a s ohledem na to tedy navrhneme, aby každý členský stát předložil eh, jeden energeticko-klimatický národní plán, který bude zahrnovat hlavní prvky energetické unie. Kromě k tomu je tedy samozřejmě potřeba demokratická dimenze a proto Evropský parlament nás bude na této cestě neustále doprovázet. Dovolte mi, abych se vrátil k té, tomu turné pro energetickou unii. Doufám, že vy, poslanci Evropského parlamentu, mě pomůžete v tom, abych abychom energetickou unii přiblížili občanům v každém, eh, voleb, v každém volebním okrsku. Někteří z vás již vyjádřili svůj zájem účastnice této veřejné diskuze. Já to velmi vítám a využiju této příležitosti a eh, pozvu každého, kdo má o to zájem a kdo by se k nám chtěl eh, připojit. Na konci této, tohoto turné představím první projev o stavu energetické unie Evropskému parlamentu a budeme spolu o tom diskutovat. E, protože tento strategický dokument bude počátkem dynamického procesu, kdy členské státy budou pravidelně informovat o pokroku e, e, v oblasti energetické unie, je potřeba, abychom vedli komplexní politickou diskuzi. Jsem si jist, že tedy společně budeme schopni zlepšit politické závazky členských států. E, Evropský parlament obecně a váš výbor zvlášť tedy bude strategickým partnerem při diskuzích a při přijetí e, všech legislativních balíčků, které se v tuto chvíli připravují. E, kromě té politické úrovně komise investuje hodně energie do energetické diplomacie. V tomto ohledu máme dva cíle. Za prvé snažíme se povzbudit eh, více států, tak aby představili ambiciozní příspěvky před konferencí COP21 v Paříži a kromě toho se snažíme diversifikovat eh, dodávky energie do Evropy. Eh, pravděpodobně se všichni můžeme shodnout na tom, že za několik měsíců budeme mít historickou příležitost vyřešit důsledky klimatických změn na mezinárodní úrovni. Myslím si, že naše aktivita v Evropě bude eh, efektivní pouze tehdy, pokud bude součástí globální snahy. Mnoho komisařů eh, v tuto chvíli hovoří právě o těchto věcech paní místopředsedkyně Mogherini, pan Eh, komisař Kaněte, pan komisař Mimica a eh, další komisaři. Všichni se soustředí na konferenci COP21 a jejich, její body jsou na jejich pořadu dne. Doufám, že i delegace Evropského parlamentu nám napomůže v tom, abychom tady hovořili jedním hlasem na tomto velmi důležitém setkání. Já sám se budu eh, soustředit na dialog s některými africkými partnery Čína je zástupci eh, Komise pro Africkou unii. My jsme se setkali eh, v Bruselu nedávno a kromě toho eh, jsem tedy podnikal určité aktivity v Africe, které tedy byly v těsné spojitosti s předsednictvím COP21. Druhým prvkem naší energetické diplomacie je to, že tedy Evropa bude diversifikovat dodávky energie do Evropy. A v této snaze eh, pan Kaněte navázal spolupráci se zeměmi Severní Afriky, navštívil je a já jsem se snažil o trilaterální jednání s Ukrajinou a s Ruskem. To se týká toho e, zimního balíčku. Kromě toho se soustředíme na tzv. jižní koridor, díky němuž bude Evropa získávat zemní plyn e, z Kaspického moře. Je to samozřejmě práce, která bude pokračovat. Je to obrovský úkol, na který se musíme i nadále soustředit, který musíme dokončit. Kromě toho Společně s panem komisařem Kanětem pracujeme na tom, abychom eh, zajistili, že eh, South East Europe bude konečně eh, integrován do evropského energetického systému a že každá země bude eh, schopna získat eh, zemní plyn ze tří různých eh, zdrojů. To znamená, že to tady bude další pokrok, pokud jde o diverzifikaci dodávek. A konečně, pane předsedo, třetí úroveň. Vedle té politické a diplomatické komise velmi intenzivně pracuje na tom, aby mohla představit legislativní a další iniciativy, které se týkají všech pěti dimenzí energetické unie. Evropský parlament je eh, legislativním orgánem a jeho příspěvek bude zásadní. Dovolte mi, abych v tuto chvíli představil ty hlavní návrhy, eh, které komise eh, předloží ještě v tomto roce. Dovolte mi, abych to probral velmi stručně bezpečnost dodávek energie. Do konce tohoto roku představíme návrh revize nařízení o bezpečnosti dodávek plynu tak abychom zajistili dodávky v případě přerušení dodávek, abychom posílili spolupráci na regionální úrovni, abychom eh, vylepšili nouzové řízení na evropské úrovni. Důležitým prvkem v tomto návrhu bude větší transparentnost eh, ve smlouvách o dodávkách plynu, které jsou uzavírány se třetími zeměmi. To, budeme požadovat, eh, to, to jsme požadovali na březnové Evropské radě. Kromě toho se budeme zabývat Eh, s kaplaněným zemním plynem a jeho ukládáním. Pokud jde o vnitřní trh, tak pan komisař Arias Kaněte v únoru představil sdělení, které se týká toho, jak dosáhnout cíle 10 propojení elektrických systémů. Eh, tato infrastruktura eh, nebude uskutečněna, eh, pokud nebude fungovat skutečný vnitřní trh a pokud tedy nebude plně aplikována evropská legislativa. Komise se snaží i nadále zajišťovat, aby evropské právo bylo řádným způsobem aplikováno a abychom tedy eh, více využívali postupy při, eh, při porušení pravidel. Kromě toho ještě před letními prázdninami představíme konzultační sdělení o designu trhu s elektřinou včetně eh, posílení ACERu, eh, lepší integrace obnovitelných zdrojů energie a eh, energie získávaného spotřebitelů a kromě toho půjde o retailové trhy, takzvaný nový díl pro spotřebitele. To jsou tedy legislativní eh, návrhy a naše ambiciozní cíle na příští rok. Pokud jde o energetickou účinnost, tak tady, tady také jako součást letního balíčku představíme revizi směrnice o energetickém označování. Později eh, se eh, vyjádříme ke strategii pro vytápění a chlazení, protože, jak víte, právě vytápění a chlazení představuje zhruba polovinu energetické spotřeby v Evropské unii. To znamená, že se domníváme, že i tento úkol musíme dobře zvládnout. Do konce roku komise kromě toho představí balíček pro cirkulární ekonomii, pro cirkulár, cirkulární ekonomiku, což je věc, na kterou se v tuto chvíli soustředí několik komisařů za vedení pana místopředsedy Katajnena. Eh, nechceme se soustředit pouze na odpad, ale chceme eh, tady překlenout tu propast, kterou, která tu je a eh, podívat se také na koncepci produktu. Pokud jde o dekarbonizaci, Eh, pane předsedo, vy jste se k tomu vyjádřil ve svém úvodním projevu. Rád bych vám poděkoval za dohodu, která se týká té rezervy pro stabilitu trhu. Díky tomu můžeme revidovat systém ETS, což bude také součást letního balíčku. Je to velmi důležitý legislativní dokument, který je nezbytně nutný pro to, abychom eh, vylepšili situaci na trhu s uhlíkem. Eh, kromě toho je důležité, abychom se stali eh, předním hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Eh, současné přípravy povedou k tomu, že v roce 2016 nebo 2017 provedeme revizi směrnice o obnovitelných zdrojů, zdrojích energie. Eh, budeme se tedy snažit soustředit na všechny úrovně. A nyní výzkum a vývoj. Pokud se chceme stát globálními eh, hráči, předními globálními hráči v oblasti obnovitelných zdrojů energie a eh, energetické účinnosti, musíme mít jasné konkurenční výhody. Proto tedy obnovujeme Eh, akční plán pro technologie v oblasti strategických energií a budeme se tedy snažit aplikovat co možná nejvíce nových technologií v oblasti energetiky a klimatu. Abychom naplnili všechny, eh, celý tento balíček, musíme mít kolektivní přístup, týmový přístup, který byl důležitý našich úspěších až eh, do posud. Za tímto účelem jsem eh, zorganizoval setkání, abychom tuto průřezovou eh, práci dobrý, správným způsobem nastartovali. Již jsme udělali práci, pokud jde o maloobchodní retailové trhy, pak dále několik kroků týkajících se inovací a před létem ještě budeme pokračovat v kolektivním úsilím, budeme se snažit Eh, analyzovat další možné balíčky týkající se ETS a eh, jak se eh, dekarbonizace nebo od uhlíkování naší ekonomiky. Omlouvám se, že jsem hovořil tak s, s dlouha, ale samozřejmě, že tvorba, mohu vám říct, že tvorba Evropské energetické unie již začala. A nyní mi dovolte schrnout, co plánujeme jakožto naše legislativní eh, priority. A teď ne podle těch pěti dimenzí, ale z časového hlediska, protože to je pro vás důležitější. Takže ještě letos budeme mít první legislativní balíček eh, k eh, novým eh, no, nastavením trhu ETS, energetickém označování a zpráva o obnovitelných energií. Zimní balíček bude zahrnovat revidovaný balíček o zásobování plynem, dále strategii ke skapalněnému plynu a dále témata společného zájmu. Kromě toho budeme tu mít také stav energetické unie, který bude, bude představen a ještě um, chci zmínit eh, strategii eh, výhřevu a eh, chlazení, která byla, je součást, a také upgradeovaný plán SET. Samozřejmě, že jsem přesvědčen, že další komisaři a parlament budou přispívat a spolupracovat v zájmu úspěchu této strategie. A e, pak tu budeme mít také návrhy týkající se nastavení e, trhu e, zásobování elektrickou energií, balíček energetické účinnosti a také balíček možná tedy k obnovitelným energiím. Jinak vám děkuji za váš setrvalý zájem. Dovolte mi vás ujistit, že se těším na pokračování naší spolupráce ve věci tohoto na, na diplomatických i jiných frontách a děkuji, že jste mi dali možnost eh, se vyjádřit eh, ke všem těmto aspektům. Nyní eh, s, s radostí vyslechnu vaše vlastní názory. Děkuji vám za tento úvod a teď můžeme zahájit první kolečko a to tedy dáme slovo našim koordinátorům. Prosím, nepamatujte na omezený čas, dvě minuty na každého, Peter Líze jako první. Děkuji, pane předsedo, díky, pane místo předsedo komise. To, co jste nám tady vyprávěl na téma energetická unie, bylo opravdu velmi pozitivní. Rád bych z toho podtrhl právě to, že jste zmínil i roli Evropského parlamentu. A je to vlastně poprvé, kdy jsme takto jasně slyšeli že se máme vyjadřovat v rámci spolurozhodování parlamentu a rady i k těmto oblastem, jako jsou třeba eh, obnovitelné energie a tak dále. Eh, jiné představy jsou eh, v oblasti například governance, tedy zprávy věcí veřejných, kde parlament takovou roli přišknutou nemá. Rád bych potvrdil, že Rád bych si s vámi potvrdil, že dostaneme tedy novou směrnici o energetické účinnosti, protože tato eh, skončí v roce 2020, to bych se od vás rád dozvěděl. A v této souvislosti se chci zeptat na mm, jeden jaksi takový zajímavý rozdíl. Eh, v tom dokumentu, eh, který jste nám předložil, se hovoří o 27% energetické účinnosti a jinde se hovoří o 30%, ale Jean-Claude Juncker před volbou ze strany Evropského parlamentu říkal, že 30% pro něj bude absolutní minimum. A tím pádem si myslím, že je na místě, aby nám komise objasnila, jakým způsobem hodlá tohoto závazku Jean-Claude Junckera dostat. A nakonec ta, energie, eh, ta směrnice o energetickém labelingu, tedy označování, to je na programu už někdy od června. Já se chci zeptat, proč to nebylo představeno tak, jak se původně plánovalo, tedy už minulý měsíc. Děkuji. Pokračuje Matias Grote za SAD. Děkuji, pane předsedo. Díky i vám, pane místo předsedo. Jádrem energetické politiky, které nás spojuje, je jednak tedy systém obchodu s emisními povolenkami, a to je něco, na čem společně pracujeme. Musíme eh, pracovat také na stabilizační rezervně trhu. To tedy vyjednala Rada, parlamentu musí potvrdit, ale je zkrátka proto to všechno potřeba si jasně říci, že chceme reformu emisního systému. Doufáme, že před létem, tedy létem 2015, dostaneme už nějaký konkrétní návrh. Nejsem si tím úplně jist, tak proto raději zmiňuji ten rok, že to bude tedy letos ještě. Jsem pevně přesvědčen o tom, že všichni účastníci, kteří chtějí investovat do Evropy, chtějí investovat i, o, i, o, i do energetické unie a k tomuto potřebujeme rámcové podmínky a proto jsem velmi napjatý, jak bude ten konkrétní návrh vypadat a zajímá mě, jakým způsobem se k tomu postaví různí lobbysté. Například co se týká otázky carbon leakage. Jak se to bude diskutovat, jak to bude probíhat v komisi, to by mě zajímalo. Zda to bude tak jako doposud, nebo zda eh, se zaměříme na možnosti, kde, na oblasti, kde jsme byli třeba až příliš velkorysí v tom roce 2008 a 2009, kdy jsme to brali tak jak si všechno jedním vrzem a nic moc jsme se s ničím nezabývali. Jsou to věci, které zaplavují dnešní situaci různými certifikáty, pak do toho samozřejmě přišla hospodářská krize. Nicméně jsou to všechno věci, které musíme během reformy řešit, aby fungovala rozumně, aby byla smysluplná. Já už jsem to říkal opakovaně. Považuji eh, fin- ministry financí EU za velmi kreativní, a je potřeba je trošičku srovnat. A myslím si, že pokud to uděláme pořádně, bude energetická unie pro nás velký dárek, protože bude fungovat pro všechny. Druhá otázka. Kdo bude za nás hovořit v Paříži? Bude tam někdo, kdo bude hovořit eh, jménem eh, celé Evropy, eh, ať už to budete vy, tedy nebo vaše kolegyně? My jsme se rozhodli ze strany parlamentu zpracovat zprávu, nejenom stanovisko, ale zprávu, kterou sepíšeme a předáme vám ji. A mě zajímá, jak to bude celé zorganizováno ze strany komise, protože je to velká příležitost v Paříži dosáhnout závazné, právně závazné dohody. Nechceme pouze vágní proklamace. Aha, už vidím, že musím končit. Tak radši končím. Děkuji. Paní Višněvská za ECR. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo, a díky i vám, pane komisaři. Již několikrát jsem mluvila o tom, že odmítám jakékoliv koncepty ze strany Evropské komise založené na dekarbonizaci. V tomto návrhu není nic o jasnosti eh, zabezpečení energetické bezpečnosti, co se týká zejména eh, ropných produktů a derivátů z nich. Pokud by byl přijat stávající návrh komise, rafinerský průmysl by byl disproporcionálně zatížen náklady, které budou zapotřebí k vybudování energetické unie tak, aby řádně fungovala. Což znamená, že konkurenceschopnost rafinérií v Evropě se sníží a tedy Evropská unie bude více závislá na dovozu energií odinut. Je to výsledek naší snahy dosáhnout reformy v oblasti životního prostředí a náš průmysl proto, zejména v oblasti rafinerií, ztrácí na konkurenceschopnosti. Zavřeli jsme celkem už asi 16 rafinerií. A hovoříme-li o dodávkách ropy na trh v EU, nesmíme zapomínat, jak moc jsou středně a, střední a východoevropské členské státy závislé na dodávkách zvnější. Eh, například v případě Polska je to závislost ve výši více než 90% a importujeme ropu z Ruska. Tím pádem je potřeba více se zaměřit na diverzifikaci energetických dodávek. Rafinerský sektor potřebuje v tomto ohledu jasné závazky a jasné cíle. Máme-li pracovat na definitivní podobě energetické unie, musíme se zaměřit zejména na rozvoj konvenčních zdrojů energie, včetně plynu a ropy. Není možné vzdát se hledání dalších uhlovodanů na půdě EU. A rád bych, abyste se, ráda bych, abyste se k tomu vyjádřil. Dále, energetická unie se musí zaměřit i na nekonvenční úložiště plynu a ropy, což jsou velice důležité faktory pro naši energetickou bezpečnost. Ne vše můžeme nahradit zelenou energií. Na závěr mi dovolte se vás zeptat, Jaké podpůrné aktivity předpokládáte pro diverzifikaci dodávek ropy, co se týká zejména budoucích vztahů s našimi partnery ve světě? Děkuji. Děkuji vám. Za Alde, pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo. Je před námi ještě dlouhá cesta, jak vidím. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že ten způsob, jak zajistit, že evropský průmysl bude nejkonkurenceschopnější na světě, bude učinit z něj ekonomiku s velice nízkými emisemi uhlíku. A nejenom proto, že chci zachraňovat planetu, tedy to také, ale také chci mít nejkonkurenceschopnější průmysl na světě. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za jeho úvodní prohlášení a chtěl bych mu poděkovat také za to, že nám eh, představil tu svou tour po energetické unii eh, dnes dopoledne. Mně se tak trošku vybavuje Magical Mystery Tour, tedy píseň od Beatles, a možná, že eh, si na ní vzpomene i někdo další, ale není to jenom vtip. Eh, já si skutečně myslím, že bude potřeba hodně té magie a hodně toho mystéria, hodně toho tajemství, abychom přesvědčili členské státy o tom, že není možné mít 28 energetických uní, ale že skutečně potřebujeme jednotnou Evropskou energetickou unii, tak, abychom zůstali konkurenceschopní, abychom zajistili levnou a čistou energii do budoucna. No a teď mám několik otázek. Hovořil jste dnes dopoledne tedy o tom, že členské státy musí mít jednotný klimaticko-energetický plán, což podporuji, je to velice dobrý nápad, ale chci se zeptat, jestli od nich také žádáte o nějaký konkrétní plán až do roku 2050, tedy až do toho bodu, kdy se musíme v podstatě dostávat blízko k nulovým emisím v ekonomice ono bude dosti složité získat podporu ze strany členských států, myslím si. No a když už jsem o toho, u toho, tak e, ten Junckerův investiční plán, e, myslíte si, stejně jako já, že jakékoliv investice zde se musí zaměřovat také na nízkouhlíkovou ekonomiku, protože pokud ne, tak ty investice budou mít ten takzvaný lock-in efekt na příštích 30 nebo 40 let. Můžete to tady prosím trochu rozvést? A nakonec, pane předsedo, dovolíte-li, Chtěl bych se pana komisaře zeptat na to, co jsem slyšel, že se prý povídá, že komise ve svém eh, a, semestrálním auditu jaksi eliminovala dotace na eh, fosilní paliva. Itálie byla požádána o odstranění těchto dotací na eh, projekty škodlivé pro životní prostředí v loni, Francie a Belgie něco podobného letos a celá řada dalších členských států dostává různě důrazná doporučení. Podle Mezinárodního měnového fondu neustále utrácíme 80 miliard euro na dotacích na fosilní paliva, tím pádem platíme v podstatě dvakrát. Nejprve platíme za tu dotaci a pak platíme za to, že to někdo uklidí. Takže si chci zeptat, je pravda, že komise tuto politiku jaksi ukončuje nebo chce ukončit eh, podporu projektů, které jsou škodlivé pro životní prostředí, anebo v té praktice stále pokračujem, pokračujete a nebo jsem zkrátka něco špatně pochopil. Prosím o vysvětlení. Děkuji. Děkuji. Zague, paní Konečná. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane předsedo, za vaše představení toho plánu snad i s nějakými termíny co chcete stihnout ve svých letních či zimních balíčcích je určitě fajn že se nám nikdo nebojí říct eh, aspoň nějaké datum. Eh, málo kdy ho tady slyšíme a ještě málo kdy víc je dodrženo takže věřte mi že vás v tomto budeme velmi silně kontrolovat protože jste si sám řekl o to abychom to udělali. ale teď jenom k pár věcem které nezmínili kolegové a mě by docela zajímaly. Eh, mě překvapilo že když mluvíte o diverzifikaci zdrojů tak eh, velkou součástí toho vašeho původního návrhu byla i infrastruktura v rámci členských států evropské unie. to je obrovský balík peněz který na to budeme potřebovat. Eh, myslím si že řada členských států je schopna si navzájem pomáhat sama ve chvíli kdy tu infrastrukturu budeme mít ve stavu abychom si pomáhat mohli a e, nyní to z toho vašeho plánu či návrhu nějak vypadává. možná to plánujete na další roky ale mě by zajímalo v jakém časovém horizontu se dovíme něco o budování infrastruktury v rámci zemí evropské unie nejenom v rámci diverzifikování zdrojů z okolních států. E, zvlášť pro českou republiku se stává velmi nebezpečné pokud nedojdeme k tomu že začneme zlepšovat eh, a že bude podporována lepší infrastruktura ve chvíli kdy dál chcete podporovat například obnovitelné zdroje energie protože black out prostě hrozí díky přenosům těch sítí a tomu že dnes ta síť na to není připravena. to je jedna věc. a druhá věc na kterou bych se ráda zeptala a opět jste o tom mluvil před těmi zhruba třemi měsíci a to je boj s energetickou chudobou. Uh, nyní se to vytrácí jako téma já si myslím že ba naopak je víc a víc lidí kteří se do energetické chudoby dostávají a e, vy jste na svém nedávném slyšení řekl že to chcete nechat vyřešit kompetitivnějším trhem já si prostě nemyslím že trh je v tomhle případě cesta že bychom se měli daleko více zaměřit na nějaké jednotné řešení v rámci evropské unie takže jak vidíte řešení energetické chudoby teď eh, v tom vašem plánu a zda se nějak změnily ty postoje které jste nám představil před dvěma měsíci? díky. Děkuji. A teď za zelené Bas Eichhout. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za, pane místo předsedo, za poměrně vyčerpávající přehled toho, co hodláte dělat v letní balíček, zimní balíček a tak dále. Byla velmi eh, dobrá taková předzvěst, taková první eh, ochutnání toho, co eh, chystáte. Ale chci se zeptat na zprávu energetické unie. Zatím žádný systém zprávy ještě neexistuje, ale zároveň minulý týden, eh, když jsme eh, se bavili o těch doporučeních pro jednotlivé státy, tak tam nebylo vůbec nic o eh, energetických opatřeních. Zatímco loně, loni tam jednoznačně bylo přesunout danění z práce směrem ke znečišťování. Bylo tam něco o obnovitelných energií, letos nula. Čili vůbec nic eh, tam v těch specifických eh, doporučeních pro jednotlivé státy k životnímu prostředí a k energetice nebylo. Přitom bychom měli e, e, zlepšovat ta doporučení pro členské státy. A když hovoříte o nějakém e, tedy streamlining, tak já nevím, jak to můžete dělat tím způsobem, že z toho vyndáte environmentální otázky a pak řeknete, no to později, příště v nějakém dalším systému zprávy, na kterém zatím pracujeme. Ale zatím toho je jenom méně. Prostě vidíme, přitom environmentální otázky jsou zároveň jádrem ekonomických otázek. A zdá se mi opravdu problematické, že tam chybí. Myslím, že to je opravdu nesprávný směr, protože tím pádem se environmentální politiky jak se začínají vytrácet z těch ekonomických zřetelů. Jinak zdá se, že vy se v legislativní části zaměřujete pouze na ETS, eh, e obchodování s emisemi, ale co doprava? jak to bude s pokračováním um, směrnice o kvalitě uh, paliv, jak to bude s břidlicovým plynem. Eh, to přece také musíme řešit, jestli má eh, dojít k omezení závislosti na uhlíku a mě znepokojuje, když je tady pouze ETS. A ještě závěrečná otázka, pokud jde o účinnost, velmi stručně jsme, stručně jsme zmínili tu cirkulární, tu kruhovou ekonomiku, ale jak tento balíček kruhové ekonomiky uh, Eh, můžeme navázat na tu strategii odpad na energii. Nejhorší jsou eh, samozřejmě skládky, ale druhé nejhorší je, to pálit. A proto, jak transformovat odpad v energii, to je další věc. Nechceme, aby to bylo na úkor eh, kruhové ekonomiky. Můžete prosím k tomu něco říci? Děkuji. Děkuji. A v neposlední řadě paní Heidi za FDD. Děkuji. Takže. Vy jste tady předestřel opravdu ambiciozní program, který spojuje naši potřebu eh, spojit energetick, eh, obnovitelnou energii se snížením závislosti na eh, dovezené energii. Čili to všechno představuje a předznamenává určité změny legislativy o ETS a u, o CCS a o sdílení e, břemene. A takže ve světle těchto změn a potřeby technologické změny, nutnosti eh, omezit eh, skleníkové plyny, kdy se tady hovořilo například o backloading, Nemyslíte si, že by bylo užitečné, kdybychom se také dohloubky zamysleli nad možnými alternativami EETS, to znamená CCS, zachycování a skladování uhlíku. Protože eh, k tomu let, v letošním roce bude eh, potenciální revizní doložka Zatím vůbec ta, to skladiště ne, nevznikla, nebyla vytvořena, aspoň ne na komerční úrovni a e, náklady na CCS se nesnížily. Navíc se hovoří o pochybných environmentálních přínosech této technologie. Neměli bychom se proto zaměřit na lidské faktory, nejenom na energetické úspory, na závazné cíle a tak dále? A ještě jedna závěrečná otázka. Jaké plánujete politiky, abychom zajistili možnost využívání alternativ financování, abychom eh, skutečně postoupili směrem k inteligentním přenosovým sítím a plné integraci obnovitelných energií v rámci eh, energetických sítí. A nyní dám slovo opět místo předsedovi komise panu Ševčovičovi, Eh, aby reagoval na první blok otázek. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji za všechny podněty a otázky. Pan Líze, pan Eichel. Tady potrhávají význam zprávy. Tady v parlamentu jistě není, jsou žádné pochybnosti o tom, že že tedy role parlamentu musí být eh, naprosto eh, zaručená, zajištěná, solidní. Evropský parlament je spolulegislátorem, takže o ústřední roli Evropského parlamentu eh, nevznikají vůbec žádné pochybnosti v celém tom příštím systému naší společné práci ve vztahu k energetické unii. Já bych jen vysvětlil, jaký systém, na jakém systému teď pracujeme. Je důležité mít robustní a dynamický systém zprávy, protože víme, že bez jasných kontrol, monitorování, pozitivního povzbuzování bychom nikdy výsledku nedosáhli. Zároveň jsme si vědomi toho, že vždy začínáme něco nového, že je to tedy oblast, která byla dlouho vnímána jako oblast národní svrchovanosti. Ale od um, Lisabonu jas, je jasné, že musíme spolupracovat. Proto představujeme členským státům naši analýzu, jak eh, to vnímáme optikou energetické unie, jak si představujeme, že budou eh, členské státy fungovat v optice těchto eh, pěti dimenzí, jaké jsou silné a slabé stránky, co energetická unie znamená pro každý členský stát. A chceme slyšet eh, jejich stránku věci, jestli mají stejný názor, jiný názor, jestli máme společný, společné východisko, společný základ, z něhož, na základě něhož začínáme implementovat náš plán. A to je právě to, co nás čeká od teď až do eh, podzimu letošního roku. Jistě, že do této diskuze s členskými státy musíme zapojit konkrétní věci týkající se eh, o eh, snížení závislosti na uhlíku, obnovitelných energií, abychom dodrželi cíle eh, pro rok 2000, do roku 2050. Tohle všechno by se poté syntetizovalo a promítlo se do eh, tedy stavu energetické unie eh, v říjnu příštího roku. Každý rok doufám, že bychom eh, poté vedli tuto diskuzi, kdybychom se snažili soustředit eh, mysli všech eh, vedoucích představitelů v Evropské unii, aby bylo opravdu jasné, kde musíme vynaložit větší úsilí, kde musíme více soustředit politickou vůli, kde je potřeba koordinovat s ministry v dalších oblastech, to znamená konkurenceschopnosti životního prostředí a kdy budeme moci řešit, jak postupovat v implementaci energetické unie. Přitom chceme posilovat důvěru mezi evropskými institucemi a členskými státy a jejich orgány. Přáli bychom si spolupracovat s členskými státy na vypracovávání konkrétních plánů kde se bude říkat, jak konkrétně chtějí dosahovat cílu Unie z národní, eh, z národní perspektivy. Doporučení, která by byla navázána na národní energetické a klimatické plány, budou zahrnovat i některá doporučení, která nebudou v těch eh, doporučeních pro specifické státy, eh, v pod, eh, které budou spadat tedy do makroekonomických plánů letošního roku. A tohle všechno by mělo být formou, která bude jasnější, sladěnější. Mnohé z těchto závazků jsou i v našich, zmíněny v našich pokynech eh, ohledně státní podpory v oblasti energetiky, zvláště pokud jde o postupné ukončování environmentálně škodlivých eh, dotací. Budeme těsně spolupracovat, úzce spolupracovat s členskými státy na eh, tvorbě energetického plánu. Ještě chci se dotknout jedné věci, kterou zmínil pan LISE, čili ten systém energetické zprávy a jaká je vazba na stav energetické unie a závazky. Jistě, že když eh, se podíváme na energetickou účinnost, tak eh, tu směrnici o energetické účinnosti, tak eh, tu bychom měli revidovat vzhledem na ten 30% cíl, jak to podtrhla rada ve svých závěrech komise domnívá, že je to správný cíl a ne, i když 27% bylo tedy tím primárním cílem, tak naš, naše ambice zůstává. Doufám, že v, v Paříži se nám podaří odblokovat, eh, připravit tedy eh, půdu pro tento ambicioznější přístup. O této ose bychom byli schopni hovořit eh, v Paříži, až budeme mít, eh, to znamená záva, eh, závaznou, právně závaznou dohodu formou protokolu pod záštitou um, UNFCC, to znamená pod záštitou uh, OSN. Až po 80% těch uh, globálních emisí z, oproti, oproti roku 2010 s tím, že bychom prováděli přeskumy, revize, kde by se hodnotilo, jestli cíl naplňujeme, jak si konsolidujeme naší pozici v daném časovém rámci, jestli jsme dostatečně transparentní v našem úsilí, jestli eh, skutečně plníme, eh, jestli se držíme našeho harmonogramu a to by se mělo promítat eh, i v rámci měření, monitorování a e, vykazování. Teď jsme v té situaci, že doufáme, že mnohem více e, zemí e, bude mít vlastní INDC. My jsme předložili vlastní, ale doufám, že se nám dostane mnoha dalších příspěvků ze strany státu, které se účastní jednání. Zásadní bude mít úspěch v rámci G7, G20, že to jsou opravdu země, které představují ty eh, hlavní producenty, hlavní eh, emitenty emisí. Budeme se snažit spolupracovat se všemi nejvýznamnějšími státy, abychom vytvořili optimální prostředí. Mikuláris, eh, pan Kaněte je tedy hlavním naším vyjednavačem, dnes je v v Berlíně, bude se účastnit eh, zasedání s eh, ministry G7 zítra. A já jsem si jist, že povede i náš tým vyjednavačů v Paříži. Ale to neznamená, že zbytek komisařů, kteří se zabývají touto otázkou, by nic nedělali. Máme tady plán, jak eh, tedy se obracet na členské státy, jak se obracet na občanskou společnost. To je samozřejmě věc, ve které budu velmi aktivní. Já a všichni se vynasnažíme učinit všechno e, pro to, aby tedy jsme co možná nejvíce připravili úspěch k pařížské konference. A nyní k ETS. Rád bych ujistil pana Chroteho, že skutečně myslím léto tohoto roku, že skutečně představíme návrh do léta tohoto roku a že se samozřejmě velmi pečlivě budeme dívat na carbon leakage. Já vím, že pro Evropský parlament je velmi důležitý důležité, abychom měli ustanovení o prevenci carbon leakage, ale je zároveň potřeba to zasadit do vhodného rámce, který zohlední eh, poslední technologický vývoj, aktuální technologické možnosti a eh, kritéria. Na jedné straně náš systém ETS bude velmi ambiciozní a zabrání úniku uhlíku z Evropy do dalších úz oblastí. A pokud jde o rafinérie, tak se domnívám, že to je velmi důležité téma a že musíme zdůraznit skutečnost, že pro průmyslové podniky bylo velmi důležité, abychom stanovili stižádostivá eh, kritéria pro toto odvětví průmyslu. A to je tedy velmi důležité to, že tady máme ambiciozní eh, referenční hodnoty a to pokud jde o konkurenci z takových oblastí, kde takovéto legislativní požadavky nemají, kde takto náročná legislativa neplatí. Pokud jde o dotaz pana Gebrandyho týkající se konkurenceschopnosti, souhlasím s vámi v tom, že Evropa je skvělý příklad toho, že můžeme oddělit hospodářský růst a e, emise CO2, protože e, se nám tedy podařilo narůst o 40 a zároveň významně snížit emise CO2. To znamená, že to dokazuje, že je to možné a je to dobrý příklad naš, našich pozitivních zkušeností. Pokud jde o energetickou účinnost našich podniků, tak ta je e, dvojnásobná ve srovnání s podniky ve Spojených státech. A já si myslím, že to je velmi důležitý příspěvek do budoucna. Je to velmi důležité pro e, pozici našich podniků a myslím si, že členské státy jsou si toho vědomy. Pokud je máme přesvědčit o konceptu energetické unie, pokud máme zajistit, že tady bude evropský koncept, tak to samozřejmě nebude jednoduché, ale musíme se soustředit na to, abychom to představovali tak, že byť tedy energetická unie může v jednotlivých zemích být nahlížena z různého pohledu, některých zemích eh, je kladen větší důraz na obnovitelné zdroje energie, na energetickou účinnost například v jihovýchodní, v jihovýchodní Evropě. Eh, je to více o eh, do bezpečnosti dodávek energie ve střední Evropě o regionální spolupráci. To znamená, že každá země klade ten důraz trochu někam jinam, ale zároveň musíme zajistit, že všechny tyto rozličné perspektivy zohledníme a že to tedy sjednotíme v jednu politiku. A pokud budeme eh, táhnout za jeden provaz a dívat se jedním směrem, tak všechny tyto specifické pozice jednotlivých členských států budeme schopni lépe plnit a dosáhneme také lepších výsledků na evropské úrovni. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k Junckerově investičním fondu. Já vím, že se brzy bude, budou konat eh, trojstraná jednání, kde kolegové eh, eh, Georgieva a Katajnen budou tedy se toho účastnit a určitě dosáhneme zásadního pokroku. Pokud jde o mm, budoucnost, tak si myslím, že v Evropě nám chybí investice do infrastruktury. V týká se to dopravy, energetiky. Já si myslím, že, a tady vím, že pro tento výbor je to velmi důležité, je to velmi důležité pro celý parlament a myslím si, že právě energetická účinnost bude jedním z důležitých sektorů, kde tady solidní investice z toho Junckerova investičního plánu budou eh, tady směřovat a eh, musíme se snažit o to, abychom zajistili, že tato finanční podpora bude tedy rovnoměrně rozdělena mezi hlavní priority, kterým se musíme eh, v současné ekonomické situaci věnovat. Pokud dovolíte, tak se dostanu k závěru. Paní Konečná, já už jsem odpověděl na otázku týkající se energetické energe, eh, diversifikace energetických zdrojů. Snažíme se, abychom zajistili, že ty tradiční zdroje energie, eh, to znamená z Rusko, z Alžírska a tak dále, že eh, tedy je doplníme i novými trasami plynem z Kaspického moře a tak dále. Kromě toho chceme naplňovat naši strategii týkající se LNG, to znamená skapalněného zemního plynu Snažíme se také eh, uplatnit princip energetické účinnosti u těchto konceptu. Vždycky eh, se snažíme zjistit, jaké jsou tedy naše předpoklady, jaká bude spotřeba fosilních paliv v roce 2020-2050. Já si myslím, že to je tedy výchozí pozice a že tedy musíme eh, zhodnotit a analyzovat veškeré, veškerou potřebu eh, energie. Energetická chudoba, to je velmi důležitá věc a samozřejmě, že velmi těsně budeme spolupracovat se členskými státy v tom smyslu, jak máme energetickou chudobu lépe řešit. Měli bychom se zaměřit na eh, tedy eh, pomoc v oblasti cen energie, anebo eh, se k tomu můžeme postavit tak, že eh, ty, ti, kteří nemohou zaplatit svoje účty za energie, eh, budou moci využít určitých konkrétních opatření. Zároveň eh, se ale snažíme, abychom tak činili způsobem, který nenaručí vnitřní jednotný trh. Pokud jde o to, na co se ptal pan Eichhout a mm, paní Hevy, dekarbonizace dopravy, to jsou tedy dekarbonizace dopravy, to jsou plány, na kterých tedy těsně spolupracujeme s paní komisařkou Bolc a pokud jde mm, o EMI, eh, plány demonstrace CCS. Já si myslím, že to je velký eh, technologický úkol, je to velmi nákladné a proto jsme se tedy eh, rozhodli, že to tedy bude jedna z našich priorit v rámci eh, energetického výzkumu. Zatím jsme viděli, že se to uskutečnilo v Kanadě. Já jsem eh, viděl některé úspěšné projekty také v Evropě. Musíme eh, se tomu věnovat a musíme tomu na pomoci novými finančními zdroji, což je výsledek reformy ETS. Pane předsedo, Snažil jsem se odpovědět na většinu otázek. Pokud jsem některé vynechal, tak se omlouvám, ale doufám, že bude možnost se k ním vrátit během druhého kola otázek. Děkuji vám za vaše odpovědi a nyní tady zahajuji druhé kolo otázek. Eh, milí kolegové, eh, musím vás požádat, abyste se omezili ve svých otázkách na minutu 30 a eh, začnu tím, že tady udělím slovo paní Grostet. Prosím. Euh, c'est vrai, monsieur le vice-président, que vous nous avez déjà donné beaucoup d'informations. Jste nám dal hodně informací, pane místopředsedo, o důležité oblasti ehm, energetické unie. Hovořil jste o diversifikaci zásobování dodávek, eh, dovoři, hovořil jste o tom projektu eh, plynovodu od Kaspického moře. Ale chci ještě prohloubit tuto záležitost. Nehovoříte o středomořském prostoru, což je velice bohatá, rozmanitá zóna, oplývající energetickými příležitostmi, ať už solární energie nebo zemního plynu. Proto bych chtěla vědět, zda komise hodlá zakládat partnerství s zeměmi Středomoří včetně zemí Magrebu, abychom posílili tuto diverzifikaci dodávek energie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Paní Dali. Thank you, chair. Děkuji vám. Pane předsedo, pane místo předsedo, dnes jste nám řekl, vlastně ukázal, že je v komisi velké odhodlání Eh, aby energetická unie skutečně nastala a aby byla úspěšná. Já bych chtěla hovořit o balíčku pro energetickou unii, kde se poprvé definuje jako cíl dekarbonizace v energetické politice a eh, Konec konců se to objevuje explicitně také v závěrech Rady z března, což bych řekla, že je důležité zlepšení. Nicméně myslím si, že je potřeba co nejrychleji, jak to jen půjde, představit ambiciozní legislativní návrhy. Řekl jste, že máte vůli představovat legislativu o diverzifikaci a zajištění dodávek zemního plynu do EU, rozšíření ukládacích kapacit a posílení mechanismu solidarity. Já se chci zeptat, jak ochotná je komise připravit závazné cíle, abychom dosáhli cílu dekarbonizace a udržitelnosti? Eh, zmínil jste dopravu. Jak ochotná je komise připravovat plán na využívání alternativních paliv pro oblast dopravy a elektrifikaci dopravního systému vzhledem k tomu, že eh, tím potenciálně naroste poptávka po elektrické energii do budoucna? Děkuji. Děkuji vám. Pan Duncan. Děkuji. Pane předsedo, pane místo předsedo, díky i vám. Začnu tím, že bych řekl, eh, přijeďte do Skotska. Já myslím, že tam najdete funkční, v podstatě libovolný aspekt energetické unie, ať už je to interkonektivita, tradiční energie, nové energie, obnovitelné energie. Takže prosím, přijeďte se podívat. Co se týká energetické unie jako takové, připomíná mi to trochu ten příběh o šesti slepcích, eh, kteří šahají na slona, ale každý šahá na jinou část toho slona a v podstatě pak si porovnávají to, eh, co kdo z nich eh, viděl, abych tak řekl, a každý mluví o něčem úplně jiném, byť to je stejné zvíře. A já si myslím, že když přijde na členské státy, může to být i dost podobné. Eh, chci se zeptat, co komise hodlá udělat k tomu, aby nás všechny dotáhla ke společnému stanovisku, protože pokud nebudeme mít jasné společné stanovisko, ve finále stejně přes všechno vytvoříme 28 energetických uní. Eh, já bych eh, rád potrhl rovněž ještě jednou mm, energetickou síť pro oblast Severního moře, což je jistě velká výzva a vyžaduje si to jasnou strategii, jak přivést členské státy k jednomu stolu, aby ctili jeden plán, aby se to celé zrealizovalo. A zejména, eh, co se týká financování, realistického a proveditelného financování, protože bez závazku to opět bude jako ti slepci s tím slonem. Bude to sranda, ale ničeho moc to nedosáhne. Děkuji. Děkuji vám. Paní Torres Martinez. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Výhoda modelu řízení, který používáme eh, v Evropské unii, je poměrně sporná co se týká minimálně energetické strategie, kterou vytváří komise, protože návrhy, které vidíme, jsou v podstatě založeny na systému s velkými generačními centry a s velkými centry spotřeby. A je to také založeno na plynu, který nemáme. A vyžadovalo by to investici ve výši zhruba 200 miliard euro, abychom dosáhli alespoň desetiprocentní interkonektivity, například v oblasti ener- eh, elektrické energie. Moc nechápeme, jakým způsobem tyto infrastrukturní projekty mohou být ku prospěchu jednotlivců, domácností, malých a středních podniků, což jsou subjekty, které jsou, které mají velké problémy. Jak nám říká například Eurostat, 15 milionů lidí nemá na účet za elektřinu což vede k sociálnímu vylučování. A my jako politici něco takového netolerujeme. Proto musíme jasně říci, že máme vážné pochybnosti o logice, která podkládá váš model. Prosím, promyslete to ještě, Zaměřte se spíše na model jdoucí cestou redukce, tím, že změníme naše návyky tím, že se více zaměříme na obnovitelné zdroje, tím, že se více zaměříme na rekonverzi jaderných elektráren, tím, že se zaměříme na transparentní zprávu věcí veřejných a transformaci, tím, že uznáme právo na univerzální dostupnost energií. Děkuji. Děkuji, další řečník. Pane místo předsedo, rád bych se vrátil k otázce dekarbonizace. To je podle mě jedna z nejdůležitějších součástí návrhu o energetické unii. Kolegové již zde zmínili mm, jednu věc, která ohrožuje dekarbonizaci, a to jsou ty škodlivé dotace. Ale pak je zde ještě jiná diskuse, která se v Evropě vede, která může mít negativní efekt na dekarbonizaci, což je diskuse o energetické bezpečnosti, což je samozřejmě legitimní diskuse, A členské státy jistě všechny chtějí mít zabezpečenou energetickou dodávku, nicméně tato diskuse zároveň může být využita a často je také využívána jako takový trojský kůň, kterým se prosazují fosilní paliva a různá jiná podobná produkce paliv, jako jsou břidličné plyny, různé e, uhelné deriváty a tak dále a jiná fosilní paliva. Má otázka je, Jakým způsobem hodláte harmonizovat potřeby členských států v oblasti energetické bezpečnosti s tím cílem dekarbonizace, když občas, a zmínil jste to i vy, občas ve středo- a východoevropském regionu, případně i v jeho evropském regionu, jsou otázky energetické bezpečnosti zdá se důležitější než udržitelnost nebo dekarbonizace. Děkuji. Děkuji pana Fronte. Děkuji vám, pane předsedo. Tak tedy, co se týká energetické unie, návrhy EU musí být založeny na potřebách jednotlivých členských států a to vyváženým způsobem. Takže tedy eh, jakákoliv takováto myšlenka by měla být založena na přáních občanů, tak by to mělo v praxi být. Co se týká těch potřeb občanů, dovolte mi několik konkrétních otázek. Zrovna minulý týden jsem se setkal s nějakými občany a ptal jsem se jich, na co se tedy mám vás zeptat. Mám tři stručné dotazy. Lidé, se kterými jsem mluvil, si dělali starosti o naši energetickou závislost na Rusku a Severní Africe. Ptali se mě, zda máme nějakou strategii, konkrétně nouzovou strategii, co se týká řešení neočekávaných snížení a náhlých snížení dodávek plynu z Ruska nebo Severní Afriky. To je tedy první otázka. Druhá otázka. Celá řada nezávislých výzkumníků kteří tedy nejsou placeni ropnými společnostmi, předpokládají, že v příštích letech dosáhneme vrcholu, co se týká možného dobývání ropy, takzvaný peak oil. Eh, chci se zeptat, jakou strategii eh, k tomuto máte připravenou, jak se s tím hodláte vypořádat. A třetí otázka. Ve výboru ITRE, jak víme, nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které eh, měly zabránit frakování. Bylo to v podstatě nerozhodně 30 ku 30. Chci se zeptat, jestli Evropská komise má nějakou politiku k tomuto a jak se staví k používání frackingu v obydlených oblastech. Děkuji, pan Petrle. Díky, pane předsedo. Pane místo předsedo, vaše eh, prezentace mě dnes doslova dobila. Eh, rád bych navrhl, aby komise společně s členskými státy začala měnit způsob, jak investujeme veřejné peníze do rozvoje venkova a aby to probíhalo jako součást energetické unie a v rámci strategie pro klimatickou aktivitu do roku 2030. Evropské firmy, zejména ty malé, často trpí produktivitou a profity a vysokými náklady na energie, například Slovinsko. My investujeme 300 euro na rok a hektar, abychom financovali produktivitu půdy, ale neměníme dodáv- systém dodávky energií. A proto bych navrhoval, toto je velmi konkrétní oblast, abychom používali dotace k tomu, abychom snižovali náklady na energie a abychom vytvářeli takové pobídky a rámcové podmínky, které e, umožní zemědělcům investovat do obnovitelných energií. Takový zemědělec prostřednictvím garantované e, ceny energií by mohl instalovat solární systém, vzít si na něj dlouhodobý úvěr a část té energie by spotřeboval soukromně a zbytek by dodával do inteligentní elektrické sítě. Používal by to na pohon svých strojů a tak e, tato, e, tato dotace by šla na zároveň na podporu zemědělce a zároveň na podporu energie. Na závěr bych rád řekl, že takováto, takovýto postup by měl být integrován do jedné strategie a e, Evropská unie nabízí rámec, jak toho dosáhnout, aspoň pokud to správně chápu. Dovedete si představit, pane místo předsedo, něco takového v příštích letech? Děkuji. Děkuji vám. Paní Guteland. Děkuji. Pane předsedo, díky pane místo předsedo za výbornou prezentaci, za spoustu faktů a za to, že jste eh, v prvním golečku odpovídal velmi jasně na dotazy kolegů. Velice mne potěšilo, že jste zmínil i obnovitelnou energii a že v příštích několika letech hodláte vypracovat směrnici pro obnovitelné energie. Nicméně my už teď máme závazné cíle pro rok 2030. Podíváme-li se na závěry říjnové rady, tam se zmiňuje nový model, který by zaváděl závazné cíle na eh, evropské úrovni a řídil by implementaci takovýchto opatření. Nicméně Jak si představujete, že by toto pak i nadále prosazovalo větší, větší míru využívání obnovitelných zdrojů? Tedy nejenom splnění cílů, ale jítí i jaksi za rámec těch stanovených cílů. Konec konců jsou zde i jiné mechanismy, které podporují energetickou unii na cestě za obnovitelnými zdroji, například eh, Junckerův investiční plán. Jak můžeme zajistit, že všechny tyto jednotlivé sektory budou přispívat k vyšší míře využívání obnovitelných zdrojů. Ono se hodně hovoří o zabezpečení dodávek, ale myslím si, že je potřeba zahrnout sem i obnovitelné zdroje. Děkuji a nyní paní Švica. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také vám, pane místo předsedo. Ráda bych vám poděkovala za ten úvodní projev, protože to bylo jasné, strukturované a bylo snadné z toho vyvodit závěry. Nicméně ten úvod byl poměrně obecný a jsme si vědomi toho, že energetická unie je velmi ambiciozní projekt. Jeho hlavním cílem je harmonizace dodávek energie v Evropské unii. Zmínil jste různé způsoby, díky nimž můžeme tohoto cíle dosáhnout. Zmínil jste různé dimenze, politickou, dimen, eh, diplomatickou a legislativní. Pokud jde o tu politickou dimenzi, zmínil jste veřejnou diskuzi, která bude probíhat ve členských státech a která umožní to, aby do toho eh, byly zapojeni nejen místní eh, subjekty jako starostové, ale také nevládní organizace a občané, aby se všichni účastnili projektu Energetické unie. Ráda bych položila následující otázku. Jak chcete vyřešit tento problém? Dodavatelé energie v podstatě ovládají cenu energie, kontrolují ji. většinou mají dominantní postavení v tom smyslu, že také vlastní většinu zdrojů energie. To je jedna věc. A druhá otázka ta se týká fosilních paliv. Máme v tomto ohledu závazné cíle, ale je pravda, že je velmi obtížné úplně opustit fosilní paliva a zároveň dosáhnout těch závazných cílů, které máme. A konečně eh, transkaspický koridor. Ráda bych se jako Chorvatska zeptala, kdy občané jihovýchodní Evropy konečně získají konkrétní informace o jadránské odnoži tohoto eh, plynovodu. Já jsem tedy z Chorvatska a zatím nemáme zabezpečenou dodávku zemního plynu. A na závěr mi dovolte, abych vám poděkovala, pokud jde o projekty terminálu LNG. To je také součást Junkerova investičního plánu. Jaké jsou vaše očekávání a předpoklady, kdy začnou být tyto projekty realizovány, kdy se konečně začne stavět, protože počítáme s tím, že právě zde vznikne mnoho pracovních míst. Prosím. Pan Grip, prosím. Pane předsedo, Rád bych vám položil následující otázku. Jaký je váš obecný názor, pokud jde o eh, používání fosilních paliv v rámci energetického koše Evropské unie? Eh, všichni dobře chápeme předpoklady eh, energetické politiky. Všichni jsme si vědomi toho, že musíme vycházet z určitých, eh, že to tedy, eh, že tu jsou určité dopady, ze kterých musíme vycházet a se kterými musíme počítat. Nicméně zároveň je to tak, že určitá eh, fosilní paliva, především uhlí, stále ještě zaujímají důležité místo. Není to samozřejmě možné změnit ze dne na den, ale přesto důsledky toho rychlého přesunu by nebyly zase tak zásadní. Rychlý přechod na jiný typ paliva, který ne, generuje tolik emisí, by vyžadoval větší dovoz plynu a musíme tedy na to dbát, musíme zajistit dodávku těchto uh, surovin, ale zároveň máme problémy s největším dodavatelem a tím je Rusko. A další otázka, jaký je váš názor na uh, diversifikaci cen energie? vyhlídky na eh, revizi vztahu s Gazpromem, který diverzifikuje eh, ceny pro jednotlivé příjemce v Evropě. Já si myslím, že to není dáno vzdáleností toho přenosu, ale je to dáno spíše politickými aspekty, eh, protože je tu tedy spor mezi Gazpromem a Evropskou komisí v tomto ohledu a já bych se vás ráda zeptala, jak, jak, jaká je podle vás šance na to, že se tento spor vyřeší. Uh, Děkuji. Děkuji a nyní pan Belet. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, děkuji vám za velmi jasnou, transparentní prezentaci. Rád bych se vrátil k reformě ETS. Eh, už o tom hovořil pan Grote. Myslím si, že máme za sebou úspěšný eh, první krok, pokud jde o rezervu pro stabilitu trhu. Eh, kromě toho musíme řešit carbon leakage, to znamená odliv uhlíku jinam. Víme, že to je tedy důležitý eh, bod pro parlament, jde také o ty benchmarky. První věc, pokud jde o příjmy z ETS, samozřejmě, že to je velmi citlivá otázka a možná, že je, že je tedy možné, že eh, bychom mohli sloučit zdroje a přimět tedy členské státy, aby investovali do obnovitelných zdrojů energie. Potřebujeme tady eh, projekty v rámci výzkumu a vývoje a proto tedy musíme eh, spojovat zdroje. To je první věc. A druhá věc se týká oblasti působnosti ETS. Objevují se projekty v některých členských státech, které se snaží eh, to propojit se sektorem dopravy, to znamená zahrnout do reformy ETS i eh, sektor dopravy. Jak se stavíte k těmto návrhům? Děkuji. A nyní tady poslední otázka. Pana, prosím. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Budu slovenské. Za prvé chci panu místopředsedovi poblahopřát, neboť dostal zcela jistě nejnáročnější oblast integrace za úkol a zvládají eh, skutečně se šarmem, a, ale chci se zeptat. Pokud je mi známo, tak společný energetický nákup surovin by měl být eh, dobrovolný pro jednotlivé členské státy a proto by mě zajímalo, zda je to pravda, jaký bude ten mechanismus, jestli to komise eh, bude zajišťovat z hlediska nějakého rámce, nebo bude aspoň vytvářet platformu, kde by se tyto zájmy mohly stýkat. S tím souvisí druhá otázka. Co by podle vás mohlo nejvíce přispět ke snižování energetických cen v Evropské unii v zájmu konkurenceschopnosti? A mohl byste nám prozradit něco o ústřední evropské dotační politice obnovitelných zdrojů energie? Zdrojů? E, pokud tedy to skutečně vznikne, bude to podpora sektorová nebo podpora pro stranu spotřeby, například energetické účinnosti. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Mnoho otázek a odpovědí. Hodně štěstí. Děkuji. Já jsem velmi rád tomu zájmu, a těm přesným dotazům, které tu zaznívají. Protože někdy člověk dostane otázku a už si uvědomí, že v tom bychom měli ještě udělat více, že ještě nemáme všechny uh, odpovědi na to, že to musíme rozpracovat. To je přesně smysl našeho dialogu tady, abychom eh, posouvali hranice naší společné politiky. A já jsem za to opravdu vděčný poslancům a poslankyním Evropského parlamentu. Eh, paní Grostet bych řekl toto. Ve své úvodní poznámce jsem odkazoval na naše nedávné diplomatické iniciativy spolu s kolegou Kanětem. On také navštívil Středomoří několik eh, zemí, což byla následná činnost po která eh, následovala tedy středomorskou platformu s mnoha zeměmi, kdy jsme se s nimi snažili spolupracovat v oblasti energetické bezpečnosti, elektřiny, lepšího propojení a také zvýšení potenciálu obnovitelných energií v této oblasti. Návštěva pana Kanitého byla úspěšná, Dostavili se jednoznačné pozitivní signály ze strany Alžírska a dalších zemí regionu, které by s námi chtěli spolupracovat na těchto projektech a jak jste správně naznačila, potenciál obnovitelných energií, zejména solárních eh, a dalších, je zcela zřejmý. Takže Středomoří je a nadále zůstane jedním z klíčových regionů. V němž budeme usilovat o energetickou spolupráci v budoucnu. Paní Dali se ptala na tu takzvanou dekarbonizaci, zbavení závislosti na uhlíkových technologiích a e, ptalo se na to i několik dalších poslanců a poslankyň, takže dovolte mi k tomu pár poznámek, i když to je rozsáhlá agenda, která e, se týká i e, našich, našich kolegů z oblasti dopravy. Máme tu rozvoj těch alternativních stanic, eh, čerpacích na alternativní eh, tedy eh, paliva, otázka elektrifikace silniční dopravy, která by měla být součástí této infrastruktury, abychom překlenuli současnou situaci, kdy si člověk říká, no nekoupím si elektromobil, protože kde bych to dobíjel. A jiné firmy se neženou do toho, aby stavěly dobíjecí stanice, protože zase není do, do, dostatek elektromobilů. Tohle musíme prolomit, najít nějaké řešení, aby pokrok v obou technologií šel ruku v ruce a proto chceme, aby když je používána evropská podpora k budování infrastruktury, tak aby tyto nabíjecí, eh, doplňovací palivové stanice byly součástí tohoto projektu. Ptáte se, jestli to bude součástí těch eh, analýz pro jednotlivé státy. Ano, chceme to do toho zařadit, protože to vnímáme jako důležitou součást energetické unie. Pokrok na poli dopravy, pokrok v dekarbonizaci, do toho Eh, patří. 18. června budeme mít konferenci o oduhlíkování silniční dopravy a výstupy z této konference chci využít eh, z toho, abychom eh, zorganizovali ty, ty takzvané žurfix, ty přizveme další komisaře k diskuzi o tom, jakým způsobem optimálně uplatňovat tyto poznatky dále v dalších návrzích. A toto zasedání o dekarbonizaci bychom chtěli zorganizovat ještě před letní pauzou. Takže budeme mít revizi eh, regulace emisních standardů, to se chystá na rok 2016-17, vyžádá si to hodně přípravné práce a analýz a pracujeme také o hlavním plánu o rozvoji inteligentních transport přepravních systémů, abychom zabránili těm zácpám, které známe dobře z Bruselu a Štrasburku, abychom měli inteligentnější dopravní systémy, abychom byli schopni lépe eh, využívat eh, inteligentních systémů k tomu, abychom netrávili tolik času eh, uvízlí někde v zácpě. Pak víte, že se bavíme o systémech ETS i dalších systémech. Víme, že zatím výjimkou je eh, letecká doprava, ale že již s našimi mezinárodními partnery v ICAO rovněž pracujeme a doufáme v jasný výsledek, ale neobejde se to bez velmi důsledné koordinace. To tež týká i dekarbonizace, kde myslím, že můžeme daleko lépe uplatňovat některé environmentální eh, technologie při vytápění a chlazení Jistě se dotkneme všech těchto eh, kapitol i eh, v našem balíku pro obnovitelné energie, s tím, že veškerá veškeré přípravné práce a naše komunikace se budou týkat eh, energetické účinnosti. To je pak vyústí v eh, program v roce 2016. Pan Duncan, eh, k tomu bych chtěl se zmínit o Skotsku, kam bych se rád i znovu podíval, byl jsem tam několikrát na návštěvě. Jistě budeme muset při, přihlédnout ke specifičnosti některých zemí. Ale nejdůležitější je zastřešující evropský přístup, Musíme mít silný evropský rámec a v klíčových bodech musíme opravdu pracovat, eh, táhnout za jeden pro vás, spolupracovat a má první reakce v tomto kontextu je, že jistě je to náročné, ale jistě členské státy jsou si vědomi toho, že spolupráce nakonec přinese optimální výsledek pro všechny. Paní Tongresa Martinez hovořila o energetické chudobě. Co můžeme dělat, abychom snížili ceny energie? No, nejlepší je, aby byla na trhu dostatečně velká konkurence, abychom tedy zmocnili naše spotřebitele k tomu moci si opravdu svobodně vybrat, eh, od koho budou brát energie, jakým způsobem budou tu energii využívat, čili opět, aby existovaly inteligentní způsoby využívání energie. A pokud i tohle nebude stačit, budou ceny energii je stále vysoké, zvláště pro zranitelné občany, tak musíme samozřejmě to řešit prostřednictvím sociálních politik, ať už individuální sociální asistence, tak už některých sociálních tarifů, které v některých státech existují. Protože vzhledem tomu, že není přijatelné, abychom tady měli eh, desítky milionů Evropanů, kteří mají problém eh, uhradit fakturu za energii, to je nepřijatelný sociální problém. Eh, jinak pokud je o chci i ujistit, že pokud jde o pokyny státní pomoci, tak ty se velmi jasně vyjadřují o environmentálně škodlivých dotacích. Snažíme se, aby takovéto nežádoucí eh, dotace, aby tedy tato pravidla byla náležitě eh, prosazována. A jinak jistě, že eh, pokud jde o energetickou závislost na Rusku, Severní Africe, jistě, že tyto dva regiony zůstanou důležitými zdrojovými regiony zásobování Evropy energií. Ale do budoucna možná nebudeme na těchto zdrojích zas tak závislí. Budeme mít nový plyn z Kaspiku, tím hodně uspoříme možná prostřednictvím našich programů účinnosti. Využijeme našich eh, domácích zdrojů, to znamená slunce a vítr a budeme také pracovat na tom, abychom měli eh, velmi solidní strategie skapalněného zemního plynu, LNG, abychom eh, tedy šli s tímto mezinárodním vývojem, kdy se plyn stává globální komoditou. V průběhu posledních eh, týdnů jsme viděli, že ceno, eh, ta spodcena za LNG byla nižší než spodcena za plyn, eh, který nám jde plynovodem. Jde o to, aby ten mix eh, zásobování energií byl vyvážený, abychom nebyli v příliš závislé pozici, jak tomu bylo a zůstává, tedy hlavně bylo v minulosti v případě některých členských států i Eh, Unie jako celku. K břidlicovému plynu. Situace v Evropě a ve Spojených státech se liší. Máme odlišné geologické podmínky, máme úplně jinou úroveň přijatelnosti z hlediska veřejnosti, zejména eh, tedy té, té, z toho způsobu eh, těžby hydraulického frakování a je na každém členském státu, aby rozhodl, jestli chce nebo nechce využívat tuto technologii, ovšem za podmínky, že budou využívány pouze nejvyspělejší a environmentálně nejšetrnější technologie. To je také důležité. Životní prostředí a tedy otázka eh, veřejné přijatelnosti je úplně na jiné úrovni u nás než ve Spojených státech. Kdybychom se možná více, eh, jak si více využili, maximalizovali naše technologie, tak pak evropské inteligentní eh, Eh, sítě a břidlice, břidlice by mohly být použity, když použijeme technologie, které už máme, tak eh, díky těm již můžeme použít tu energii, kterou už máme a ušetřit si tedy další, eh, další nutnost používat břidlicový plyn prostřednictvím inteligentnějšího využívání energetických zdrojů, které máme. To by přispělo i k lepšímu životnímu prostředí. Pane Petele, děkuji za návrh všem technického charakteru, takže mi ho prosím zašlete písemně, abychom ho eh, mohli podrobit pečlivějšímu přeskoumání. Pokud jde o naše zelené politiky, politiky energetické účinnosti, tak co vlastně děláme v Evropě? Snažíme se to zařadit do všech eh, položek rozpočtu, to znamená, po využíváme mainstreaming, tak aby jsme podporovali zelené eh, politiky v no, opravdu 20% toho rozpočtu, aby se to promítlo i do politik například podpory eh, venkova. Paní Gutenlang, Junkrův investiční plán. Tam je, v něm je energetická účinnost zcela zřejmě jednou z těch eh, prioritních oblastí, které počítají s podporou a já, má, já doufám, že se nám dostane kvalitních projektů, kterou, které projdou eh, tím předběžným výběrovým procesem. Každopádně tohle je, je priorita pro hodně obcí a starostů, eh, kteří by chtěli podporu z Junkrova plánu. Musíme spolupracovat s bankami v členských státech aby bylo možné agregovat všechny tyto uh, nabídky, abychom pak přes EIB mohli zajistit toto uh, financování pro některé inteligentní nástroje. Už tě proto eh, bude, potom bude velká poptávka. Pani Šulc, chci vás ujistit, že uh, LNG v Krku je skutečně důležitý vyspělý projekt, který může přispět k energetické bezpečnosti v celém jaderském eh, prostoru. Eh, doufám, že budeme moci zlepšit ten plán k 14 plus 1 eh, projektech vzájemného propojení. Doufám, že s těmito projekty pokročíme a pokud budou implementovány, tak snad vytvoří předběžné podmínky k tomu, aby země, včetně zemí energetického společenství, které nejsou ještě v Evropské unii, aby měli přístup, získali přístup k různým eh, zdrojům plynu a aby překonali svou eh, přílišnou závislost na některých zdrojích, kterou až dosud mají. Pan Gřib, ehm, myslím, že potřebujeme respektovat svrchovanost energetického mixu, ale musíme mít zároveň celoevropská pravidla a eh, evropské rozhodnutí z roku 2013 našlo řešení polského problému. Myslím si, že zaměření na CCS a CCU a odpovídající technologie v našich výzkumných, výzkumných politikách by se pak postaralo o to, abychom skutečně zaznamenali eh, nějaké hmatatelné průlomy eh, v této oblasti. Gazprom to spadá do eh, oblasti mé kolegyně Margaret Vestager, Víme, že Gazprom zatím reagoval pozitivně za toto anti, na toto antitrustové jednání, spolupracují s komisí. A po tom 12, eh, období 12 týdnů, kdy Gazprom předloží své argumenty, tak uvidíme, jaké závěry z toho budeme moci vyvodit. Pan Belet hovořil o reformě ETS. On velmi dobře zná tuto problematiku. Pokud jde o redistribuci příjmu z těch aukcí, tak musíme zohlednit různé výchozí pozice členských států. 90% vyšel členským státům, 10% by mělo jít některým eh, státům s nižšími příjmy, aby se podpořila postupná modernizace technologií. Vytvořili bychom inovační fond a modernizační fond. Tak, aby zastaralé elektrárny prošly modernizací a aby z nich nevycházely emise na té úrovni eh, předchozí doby, předchozích období a jinak svému eh, tedy slovenskému kolegovi bych řekl, že eh, probíhá ta studie o tom, jakým způsobem by bylo možno zorganizovat společné kupování energetických zdrojů. Ano, mělo by se k tomu přistupovat v krizových situacích, ale v září, říjnu budeme mít výsledky a pak vás s radostí informuji o tom, jak by tato zjištění mohla být um, aplikována na naše budoucí zájmy. A pokud jde o eh, ceny energie, energetickou účinnost, tak to jsou záležitosti, které bychom řešili v energetických návrzích, o kterých už jsme, které už jsme několikrát zmínili, prostřednictvím zvýšené konkurence bychom vytvářeli větší, eh, větší tlak, větší konkurenci a tedy pak i tlak na ceny. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo, za možnost odpovědět eh, na dotazy poslanců vašeho výboru. A já vám také děkuji za eh, nejenom vaši přítomnost, ale také za vaše podrobné odpovědi na všechny předložené dotazy ze strany našich poslanců. A nyní se domnívám, že, mo, domnívám, že mo, můžeme uzavřít naši dnešní schůzi. Další schůze našeho výboru se bude konat 26. května v Bruselu. Žádný další bod na našem dnešním programu nemáme, takže vám všem děkuji za pozornost. Děkuji eh, ještě jednou panu komisaři Ševčovičovi.